zasedání. Eh, s ohledem na ty, kteří eh, tady skutečně tráví celý den, eh, bychom chtěli skončit dneska včas a proto budu velice dbát na řečnickou dobu. Než se dostaneme k příštímu bodu jednání, mám tady od čtyři frakcí lidovců, socialistů, ECR a DA od ne závislých. Zde máme zde máme seznam osob k jmenování do funkcí. Seznam bude přiložen k zápisu ze schůze a pokud nebudou připomínky, bude takto schválen. A jako další bod